nedlagd anslag 28 31 pro, proti zdržel se přijato, 32 pro, proti, zdržel se přijato, 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 34 pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti, zdržel se přijato, 36 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 37 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 38 pro, proti, zdržel se, myslím přijato. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 42 pro, proti, zdržel se, přijato 43 pro, proti, zdržel se, přijato 44 pro, proti, zdržel se, přijato 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Prověříme. Evropská lidová strana tady v mínusu. Tady je v mínus ale Evropská lidová strana je minus. Čtyřicet osm pro. Kdo je proti? Prověříme. Pane eh, eh, navrhovateli, musím pohovořit eh, s vašimi koordinátory. Přijato. 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto 50 pro, proti, zdržel se zamítnuto 51 pro, proti, zdržel se zamítnuto 52 pro, proti, zdržel se zamítnuto 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 55 pro, proti, zdržel se, přijato 56 pro, proti, eh, Můžete nám socialisti eh, pomoci a přidat eh, dvě osoby z EPP? Zamítnuto. 56. Prověříme. Eh, já se věděl, že tady je důležité zmínit eh, pana Sariuše Volského v případě socialistů. Takže končím. Eh, takže 15 28 zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Co to bylo? A teď 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1, tak eh, to je pozdě na kompromisy. Kdo je, eh, kompromis 1, pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 63, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 64 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 65 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Souhlasíte, Jambasky unblock?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 78 pro, proti, zdrželi se zamítnout se 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 81 pro, proti, zdrž, zdrželi se zamítnuto 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 84 pro, proti, zdrželi se přijato 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 89, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, jednička pro, proti, zdrželi se, přijato, 91 pro, proti, 91 pro, Proti? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Takže hlasování dopadlo úspěšně pro navrhovatele. Takže nikdo se nezdržel, alespoň 6 eh, eh, proti, 41 pro. A nyní? Nyní se dostáváme k následující zprávě pana Kukana. Je to také stanov, návrh stanoviska. Pane Kukane, chcete ještě něco k tomu říci? Není tomu tak? tom případě přejdeme k rovnou hlasování. 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Máte problém s tlumočením? Tak ještě, tak to bylo anglicky 7.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 Přijato. 31. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 32. Kdo pro? Některé z těch pozměňovacích návrhů jsou tady uvedeny, jak od, jsou od pana jak některé jsou uvedeny, že jsou od pana Spravodaje. V čem je ten rozdíl? To je proto, že on má tolik různých osob v osobnosti. Je to na něm. 32. dva. Kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 33. Kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 34. Kdo pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 36. Kdo je pro? Epitideus. Až do 45 souhlasíte. Takže od 36 až po 45. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Teď 8, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 46, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 1, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Když tam je uveden jako zpravodaj, tak má ještě tři hlasy navíc. 11. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dva. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Tři. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 12. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že přijato. 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 14. Kdo je? Už bylo odhlasováno 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. číslo 5. Děkuji vám, pane Predo. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 17. Pro. Proti. A. Pan předseda se opravuje. Nebylo to 13, bylo to 17. Těsně vedle. Takže 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 18 na dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To asi ověříme. Končím hlasování. 23 ku 22. Přijato. A teď druhá část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 21, kdo je pro? Proti, Zdrželi se. Ověříme. 21. Končím hlasování. 16 30 zamítnuto. 22. Kdo pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 23, kde pro? Proti? Teď jsme hlasovali 22. Tak ověříme 22. Končím hlasování. 24, co? Ku 22 přijato. 23, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. 24, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 6, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. 25, pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. 26 odpadá. Tím pádem jmenovité hlasování o celé usnesení. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Hlasování dopadlo. Kladně 39 pro 7, proti nikdo se nedržel, takže blahopřeji panu zpravodajovi. A nyní se dostáváme k, k naší výměně názorů s komisařem Hánem. O jeho portfolio, v tomto případě jsou to země východního partnerství. Já to teď vůbec nebudu eh, komentovat ani říkat, které země to přesně jsou, protože nejlepší bude, když předáme hned slovo paní, panu Hánovi. Děkuji vám, pane předsedo za to, že jste to takto uvedl. Já ani nebudu všechny ty země procházet, ale pokud eh, dovolíte, tak bych na úvod chtěl říct několik slov k tématu Turecko. Já a vysoká představitelka jsme minulý týden tam eh, jeli na návštěvu. O všech těch různých eh, napětích, které byly známé ohledně Turecka tak eh, to všechno proběhlo relativně harmonické atmosféře. Musím přiznat, ta situace eh, samotná, a zítra o tom budeme ještě velmi podrobně diskutovat asi na plénu, tak eh, k tomu se určitě dostaneme. Jinak asi je možné říci, že to bylo konstruktivní. Naše kolegové a přátelé Turecka se na to dívají podobně, ale také vnímají ty útoky na tureckou demokracii. To je v mezinárodním kontextu, to je v mezinárodním kontextu to bylo hned odsouzeno, ale to nějak eh, nezabránilo tomu, aby tady došlo k určitým rozporům mezi Tureckem a Evropskou unii a teď musíme se snažit eh, o to, abychom dostali tomu, že Turecko je kandidátský stát a že musí také používat vysoké standardy v některých oblastech. To se týká i toho, jak bude reagovat na tu situaci po puči, jak bude stíhat pučisty, nebo ty, kteří jsou podezřelí z toho, že se na puči podíleli. Eh, I v této oblasti, tedy v oblasti právního státu, je potřeba uplatňovat určité standardy, transparentnost, eh, Eh, při všech těch zásazích a to platí stejně pro Turecko před dvěma měsíci. A my jsme o tom také hovořili s ministrem zahraničí, s ministrem pro Evropu a byli jsme uštěni o tom, že tyto standardy jsou dodržovány a že pravidla právního státu jsou dodržována. Kromě toho jsme také intenzivně diskutovali s Radou Evropy. I Rada Evropy tyto otázky velmi pečlivě sleduje a monitoruje. Padla také nabídka na vyslání pozorovatelů ale to, pokud vím, Tureckem ještě nebylo nějak eh, přijato. A proto bude asi potřeba v příštích eh, dnech a týdnech tu situaci dále velmi eh, důsledně sledovat. Bude to mít samozřejmě také dopad na projednání příslušných kapitol, o čemž eh, budeme podávat zprávu eh, v naší zprávě, eh, která by měla být předložena pravděpodobně v listopadu. Kromě těch aktuálních událostí ale panuje celá škála oblastí, ve kterých s Tureckem spolupracujeme, například v oblasti migrace. Dohoda o uprchlících, k tomu bych mohl říci že bez ohledu na ty události z 15. a 16. července eh, ta dohoda se provádí. Počty těch, kteří eh, přicházejí z Turecka do Egejského moře a na Řecko, eh, výrazně od 8. dubna výrazně poklesla, poklesly. my se také snažíme urychlit uvolnění těch prostředků pro Turecko na tyto účely, protože by mělo dojít ke zmírňování těch dopadů, které to pro Turecko znamená. Jak víte, tak v té dohodě na rok 2017 nebo na rok 2016 a 2017 k dispozici až, jsou k dispozici až 3 miliardy euro pod, podle toho, jak bude prokázána ta potřeba a proto také důvody, proč z turecké strany bylo kritizováno. Pomalé uvolňování těch prostředků nejsou úplně zřejmé, protože u nás je potřeba to posoudit, ujistit se o tom, jak ty prostředky jsou používány. Nám jde v první řadě o spolupráci s UNICEFem, s OSN a s dalšími mezinárodními organizacemi a také například s tureckým ministerstvem eh, pro školství. Hlavně jde o zlepšení životních podmínek v uprchlických táborech, ale i mimo. Jde o zajištění potravin, provoz škol a premiér teď nám řekl, že eh, ve školním věku je asi 900 tisíc syrských dětí, na území Turecka, to je samozřejmě potřeba nějakým způsobem zaopatřit, eh, zajistit zdravotní péču a účelem návštěvy v tom regionu bylo také se zajímat o jazykové vzdělávání eh, dospělých, nejde tedy jenom o vzdělávání dětí a mladistvých, protože je evidentní, že až 15 eh, těch syrských uprchlíků bude chtít zůstat v regionu a další se asi budou chtít eh, rychle eh, vrátit. A tady samozřejmě půjde o to, jak eh, vyčlenit prostředky v podobě mikropůjček na to, aby mohli všichni získat nějaké základní jazykové znalosti. Potom jsme také ochotni uvolnit prostředky pro obce, které byli eh, nějakým způsobem postiženi tou uprchlickou krizí. Ale je možné to doležet, pokud tam tedy výrazně vzrostl počet obyvatel. Například to je hraniční město Kilis. Tam počet obyvatel se eh, zdvojnásobil a proto je pochopitelné, že bude potřeba podpořit investice do infrastruktury. a je samozřejmě vždycky potřeba přeskoumat přesně, na jaké účely ty peníze půjdou. Těch 3 miliard, o kterých byla řeč, asi 2,2 už byly vyčleněny na konkrétní eh, projekty v rámci programu z těchto 2,2 miliard. K dnešku bylo asi 700 milionů už eh, napevno eh, vyčleněno eh, na základě smluv a z těch asi 18 bylo přímo vyplaceno. 80, pardon, jich bylo přímo vyplaceno. Tolik tedy k tomu, jakým způsobem jsou tyto prostředky už eh, uvolňovány. A teď ještě k tématu uvolnění vízového režimu. Tady zase platí určitá kritéria. která je potřeba přeskoumat, jestli se plní. Je to také otázka protiteroristické legislativy v Turecku, to z toho důvodu, že v současné situaci po puči eh, tady platí jakýsi nouzový režim a my tedy čekáme, až se ta situace vrátí k normálu, ta kritéria musí být splněna a komise se k tomu musí vyjádřit a uvede to ke své, ve své zprávě. A já počítám s tím, že v posledních 12 měsících eh, to bude možné nebo za to období poslední 12 měsíců bude možné posoudit a na základě toho vydat eh, nějaké stanovisko. Jinak celkově těch kritérií je 72 a, po jejich, eh, a je potřeba na nich trvat. Potom eh, k oblasti energetiky. V té oblasti jsme vedli pozitivní rozhovory například o modernizaci celní unie. K tomu do konce tohoto roku ještě proběhne interní hodnocení v rámci komise, to by mělo být hotové. A potom budeme muset požádat o příslušný mandát k jednání. Ty věci se tedy posouvají, ale ta eh, dimenze právního státu, a to je asi jasné všem i tady v parlamentu, je předmětem obav protože události kolem Puče ukázaly, že je nutné to sledovat a že rozhodně není zneužíváno k tomu, se to dále rozšiřovalo, ale víme, že docházelo k například eh, k zadržování novinářů a to samozřejmě vede k pochybnostem a k výhradám, to také eh, bylo předmětem diskuze tady v parlamentu, ale i jinde a i to jsme řešili v rámci té naší návštěvy v Turecku. Já osobně si myslím, že v zásadě pozitivní se bude velmi silně angažovat v této oblasti a myslím, že v konečném důsledku V případě ozbrojeného konfliktu, jaký panuje v Syrii, bude potřeba uzavřít také politické, politickou dohodu. To ozbrojený konflikt sám o sobě se právě nevřeší. Ty poslední zprávy jsou optimistické s tím, že mělo dojít k příměří. Ale jeho dotržování eh, teprve budeme muset posoudit, když to vypadá teď kladně. A teď k těm, k těm státům východního partnerství, aniž bych zacházel do velkých podrobností, mohou klidně potom zmínit jednotlivé země. Později s nadcházejícím estnickým, estonským pardon, předsednictvím jsme už o tom hovořili, protože to bude aktuálně v roce 2017. Měl by se konat summit východního partnerství Víme, že v druhé polovině toho roku bude estonské předsednictví Evropské unie. Estonsko tedy bude tím hostitelem. Pokud vím, tak ještě pořád nedošlo k nějakému definitivnímu rozhodnutí, jestli se to bude konat v Estonsku nebo v Bruselu. Konat se to bude, protože je to tak naplánované. To místo ještě jasné není. A diskutovalo se na Gimnichu v Bratislavě mezi městě zahraničí o tomto summitu. Zaznělo tam to, co si myslím i já, že bylo dobře, aby se ta, tento summit, který se má konat každé dva roky, tak aby se, eh, se spíše tam dělala jakási inventura toho, ty samy, ty samy o sobě, vzbuzují vždycky nějaká očekávání a nemůžeme každé dva roky produkovat nějaké obrovské plány a zprávy v novinách. V minulosti to vždycky eh, byla otázka eh, víz a bezvízové povinnosti. Teď jde o to, jak se to provádí a víme, že eh, v různých zemích to bude fungovat v různé míře, v různém rozsahu se také upravuje ta spolupráce s těmito státy smluvně a proto si myslím, že bylo dobře, aby se ty čtyři hlavní kapitoly eh, staly střediskem nebo eh, to, o čem se hovořilo v, Rigu, v Rize, jde o mobilitu, posílení institucí, good governance. V případě té mobility jde také o osobní kontakty, o hospodářský rozvoj a interkonektivitu mezi východními sousedy a Evropskou unii. A před létem se ještě konalo zasedání evropských ministrů dopravy s ministry zemí, s ministry zemí těchto z východního partnerství a tam se hovořilo o rozšíření trans evropských dopravních sítí i na tyto státy východního partnerství. Šlo o silnice a železnici. To je podle mě významný krok upředu. Teď ale půjde o to, jak se to bude v praxi uskutečňovat. A ta spolupráce v jiných oblastech by také se mohla prohloubit, například by mohlo dojít do rozšíření rozpočtu nebo k vysvětlení rozpočtu Erasmus+, Plus, tak aby mladí lidé měli příležitost sem přijít eh, studovat. V oblasti mládeže, tady je řada dalších projektů, například eh, Horizon 2020, Kosme, tady by mohl, mohlo dojít k posílení těch vazeb mezi těmito státy a Unii. A to je přesně to, co my chceme. Chceme těmito měkkými opatřeními podpořit hospodářský eh, rozvoj mezi regiony a tím pádem i podpořit stabilitu. A pokud dovolíte, ještě v krátkosti eh, bych chtěl zmínit eh, spolupráci s Tuniskem, tam se to vyvíjí velmi dobře. Za několik dní schválíme sdělení o Tunisku, došlo tady prakticky zdvojnásobení rozpočtu a mělo, uvažuje se o 300 milionech, které by měly být vyčleněny na podporu rozvoje Tuniska, ale i Tunisko bude muset splnit svůj díl práce. Ten vývoj na jaře, na, eh, v létě byl eh, pozitivní, vznikla eh, funkční vláda, která má většinu parlamentu a teď bude potřeba se více zaměřit na tu vlastní politickou práci a na provádění reformních opatření v Libii tam ještě pořád nejsme, kde bychom rádi byli, ale jinak je tady určitý trend, eh, který bychom mohli nazvat stabilizací a v říjnu pojedu do Egypta, abych se zúčastnil jednání o partnerských prioritách. To zatím probíhá relativně dobře. Potom jde o partnerství s eh, Jordánskem a s Libanonem. Ta jednání už byla uzavřena, teď se to interně schvaluje a i s těmi výsledky budeme muset tedy se eh, eh, snažit pomoci zvládnout těmto dvěma zemím problém superchlíky a potom budeme se také uzavřít jednání s Palestinou o využívání prostředků, které by měly vést k udržitelnému rozvoje a k provádění projektu, například ocelovací zařízení. Kdyby se nepodeslo tento projekt prosadit, tak by eh, hrozilo nebezpečí, že v roce 2020 nebude mít eh, gaza, čerstvou vodu a potom si umíte představit, co by to asi znamenalo i pro mírový proces a stabilitu v regionu východní partnerství, nejprve západní Balkán. I tady myslím, že v zásadě pozitivní vývoj. I tady podobně jako v jiných regionech bych chtěl poděkovat za vaše angažma v těchto zemích. Některým poslancům eh, v Albánii se například podařilo schválit reformu justice i prováděcí zákon a teď bude potřeba, aby se to promítlo do praxe. My budeme používat jako jakýsi cukr eh, právě tuto oblast při dalším podpoře. Eh, v případě Makedonie se stal skoro zázrak, že bez velkých velkého úsilí se podařilo dospět k dohodě politických eh, stran o termínu voleb eh, v prosinci, ale myslím, že bychom i tak neměli ztrácet ze zřetele, že ty reformní priority musí být také provedeny. Není to žádná výmluva pro to, aby najednou ty volby složily jako konec celé té diskuse a řekl si, že se nic dělat nebude, ale jde skutečně o politické uživení eh, této země a to se bude vyžadovat i provádění těchto reform. O Kosovo bude mít ještě příležitost eh, diskutovat. Došlo tady k pokroku, ale bude potřeba, aby dialog eh, se Srbskem se znovu oživil. Každá strana bude muset k tomu přispět po několika měsíčním jednání má i teď eh, Srbsko konečně vládu a v Kosovo by se měl volit nový prezident, to by také tady mohlo situaci stabilizovat eh, i v Černé hoře a i v Srbsku a eh, pardon, i v Bosně a Hercegovině došlo k pokroku, který je potřeba uznat a já doufám, že tím pádem má ten proces určitou dynamiku. A teď také, kdy eh, skončily už volby v Chorvatsku, tak eh, Chorvatsko přispěje k tomu, aby to pořád křehké klima v regionu se uklidnilo. A za to bych chtěl poděkovat kolegovi Plenkovičovi která, s kterým jsem eh, hovořil telefonicky. Tady ještě to vypadá, že by se mohl stát předsedou vlády, ale to ještě asi bude. Eh, to uvidíme teprve, jak to dopadne teď ještě k mírovému procesu. Jde o to, aby eh, se v tomto regionu zlepšilo to Eh, zlepšil ten pocit eh, sounáležitosti a identifikace s tímto procesem. Eh, Bělorusku, jak víte, se v neděli také konaly volby, ještě pořád ale mají velký deficit, ale vždycky se máme radost každého malého posunu. Došlo k tomu, že dva Poprvé došlo k tomu, že po 20 letech dva opoziční eh, poslanci byli zvoleni do běloruského parlamentu v Gruzii. Potom eh, ty volby budou se konat velmi brzy. Zatím ta předvolební kampaň byla klidná, my doufáme, že to vydrží. Starosti nám dělá Arménie, ale i tady snad eh, se to brzy zlepší. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše vysvětlení. Já mám několik eh, dotazů sám za sebe. Já si myslím, že ale tady přijdeme o dobrého zastupujícího předsedu, ale on se zúčastní jednání výboru eh, protože tady to trvá 25 eh, dnů a dokud se veškeré ty eh, procesy nedokončí. Eh, měl bych eh, jeden dotaz, který souvisí s uprchlíky a s Egyptem a s Líbí. Tady se hovoří o 100 tisících, které přešly přes Líby a chtěl bych se tedy zeptat, jaký je vývoj a jak zde můžeme být eh, aktivnější, aby nemuseli se lidé vypravovat na ty eh, strastiplné eh, cesty, jaké spolupráce s libijskou vládou a jaké možnosti existují. A potom otázky rozhovoru s Egyptem, tak aby Egypt byl také do tohoto zapojen. A nyní má slovo kolega Preda. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, za eh, vaši obsáhlou zprávu. Měl bych eh, několik poznámek velmi stručných, nejprve k Turecku. Všichni jsme odsoudili puč, to, co se stalo po puči, ale je předmětem znepokojení. Také vzhledem k tomu, o čem se diskutovalo před tím pučem, tedy eh, boj proti terorismu, protože no, velké zablokování v oblasti liberalizace vízového režimu eh, se odvíjelo od té definice terorismu, kterou Ankara má. A tady vidíme, že jako teroristy často označují protivníky Erdogana a to je největší problém. Ta krize je teď velmi vážná, protože je to eh, velká krize v našem politickém dialogu, a takové proto potřeba uznat. Eh, Ankara také vyhrožuje, že odstoupí od té smlouvy, pokud nedojde k uvolnění vízového styku. A to znamená krizi v našem dialogu. K Bělorusku i. Tady eh, vidíme, že bylo tolik eh, opozičních kandidátů vůbec připuštěno jako kandidáti k volbám, ale to, že byly zvoleni pouze 2 ze 110, eh, znamená, že to ještě rozhodně není ideální. A ještě velmi rychle prezident Podněsterské republiky na základě referenda před deseti lety teď požádal Rusko o připojení, tak abychom na to, tomu měli věnovat pozornost. A děkuji, že jste se zmínil i o tom eh, referendu v Bosně a Hercegovině. Děkuji vám za porozumění. Bez mikrofonu, bohužel. Gut, Frau Dachte ich. Paní Pejlí? Děkuji, pane komisaře. Já si myslím, že je velice dobře, že jste vy a Federica Mogherini minulý týden byli eh, v Turecku. Je potřeba pokračovat v politickém dialogu na vysoké úrovni, který je potřeba, protože se nevždy shodneme ohledně všeho. A tak jsem ráda, že jste Eh, vedle té diskuze a zítra o tom povedeme diskuze na plenárce. Ještě k Turecku. Vy jste říkal k vízovému režimu, že komise zpracovává zprávu, kdy přesně bude k dispozici. A bylo dosaženo konkrétní dohody, pokud jde o Radu eh, Evropy a podporu monitorování. A když jste byli v Turecku, tak došlo k zadržení 14 tisíc učitelů eh, kvůli eh, podpoře eh, počistů a také útoku proti starostům východních měst. Tam máme tedy dojem, že výjimečný stav eh, je zneužíván nejenom proti takzvaným pučistům, ale i dalším. Jak to vidíte vy? A poslední otázka, pokud jde o dohodu mezi EU a Tureckem. Jeden ze slibů, který jsme učinili jako EU, kromě všech těch kapitol a financování bylo eh, rozsáhlé přesídlení eh, uprchlíků do Evropy, ale teď po určitých měsíců 27 členských států přijalo tisíc osob eh, z Turecka. Tak se ptám, zda dojde k nějakému zlepšení v této situaci v příštích týdnech. Děkuji. <laughs> You might guess. Pane komisaři, děkuji vám za vaše úvodní slova. Platforma pro východní eh, partnerství, to je program, který přeměnil celou řadu zemí Máme k tomu celou řadu příkladů zemí, kde došlo k transformaci, přesto je potřeba ještě transformaci mnohde prohloubit a zlepšit kvalitu našich programů a dosáhnout lepších výsledků. Ale některé země zůstávají příliš dlouho v komplikované situaci. Co ovšem dělat se zeměmi, které se nevyvíjejí tak, jak bychom očekávali. Jedna na východě Evropy, druhá eh, v kavkazské oblasti. V jedné zemi došlo teď k volbám, kde eh, odhaduje, že stejně jako eh, OBSE, že volby neproběhly podle standardu OBSE. Chceme tedy proti Bělorusku zrušit eh, sankce, ale přitom nevidíme žádné výsledky a ta reakce je teď jiná, než jsme očekávali. Jinými slovy, eh, co můžeme navrhnout pro tyto země, které nejsou na tom tak, eh, aby odpovídali očekávaným výsledkům v rámci programu sousedství. Já si myslím, že v takovém případě musíme být přísní, pokud jde o plnění vzájemných dohod, protože to je ku prospěchu i těch samotných eh, zemí. Ale co tedy s těmi, kteří zaostávají? Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, i já mám několik otázek které se týkají východního partnerství. Já si myslím, že vůbec nejnaléhavější záležitostí v tuto chvíli je eh, eh, volný vízový styk s Gruzí a Ukrajinou. Asi víte, že parlamentní proces eh, postoupil ku předu velice dobře a tak se blížíme okamžiku, kdy končí práce výboru a přichází čas na hlasování na plenárce. Ale co rada, co výhrady, rady zakládají se skutečně na faktech, anebo se jedná pouze o obavy z politické situace, ku příkladu v Německu a co o klauzul, o těch, co se týče těch pojistných klauzulích, jak myslíte, že to s nimi dopadne? Druhá věc, Bělorusko. Já myslím, že je předčasné eh, říkat, že sklenice je z poloviny plná, ale určitě si myslím, že pokud eh, eh, dva členové opozice byly zvoleni, tak je to malý, ale přesto dobrý krůček ku předu a je potřeba podporovat Bělorusko v tom, aby směřovalo k dalším reformám, ale volby je třeba poměřovat skutečně oproti standardům OBSE odehr. A za třetí, pokud ještě můžu, Azerbajdžán. Vy jistě víte, že parlamentní delegace po dlouhé pauze se příští týden do Azerbajdžánu vydá. Já budu členkou této delegace a my víme, že se 25. či 26. září bude konat v zemi ústavní referendum. A nevím, co Benátská eh, komise sdělila k tomuto referendu. Znáte její názor? Bez mikrofonu. Děkuji vám. Pane komisaři, děkuji vám také za to, že jste laskavě přišel mezi nás a že jste nás informoval o těchto otázkách, eh, které se týkají zemí sousedících z EU. Já bych se chtěla chtěl zmínit o Turecku. Eh, pokud měl někdo eh, možnost sledovat jednání tak zde, tak si určitě všiml, že pořád opakujeme to tež. Turecko nikdy nebylo demokratickou zemí. A dnes eh, po puči Erdogan se chopil eh, šance odstranit jakýkoliv eh, demokratický prvek, aby mohl pronásledovat opozici. Zde máme možnost vyvíjet nátlak na Turecko. Ale co ve skutečnosti děláme? My si myslíme, že Turecko bude respektovat eh, striktní podmínky, které chceme uplatňovat, že bude Turecko respektovat lidská práva, že budou transparentní, všechna tato hezká slova. Ale jsou to uh, nadějné vyhlídky, jak řekl Charles Dickens. Ale ta realita je taková, že budeme-li pokračovat v této politice, tak nedosáhneme žádného výsledku, pokud jde o Turecko, protože eh, jsme zaznamenali růst eh, uprchlíků, nárůst eh, počtu uprchlíků a nelegálních migrantů na řecké ostrovy. Dobře, vy jste skonstatovali pokrok, a pokrok je, že Turecko zasáhlo v Sýrii, to je pro vás pozitivní, protože já tady nevidím tu logiku, tak bych se chtěl zeptat, jestli jste to dobře analyzovali, jak je možné, že existuje okupace eh, v sousedním eh, státě, vojenská okupace a že toto je vnímáno jako pokrok. A jak je možné očekávat politické řešení, máme-li eh, vojenský zásah, vojenskou okupaci? Děkuji. Já bych chtěla nejprve pohovořit o výsledku běloruských voleb. Já zemi znám, byla jsem tam čtyřikrát a jsem v trvalém kontaktu s opozicí a demokratickými organizacemi v Bělorusku a skutečně si myslím, že zvolení dvou zástupců opozice, to je skutečně příliš málo a příliš eh, malý krůček ku předu. Myslím si, že poté, co mm, na základě toho, co Evropa udělala, to není dostatečně hmatatelný výsledek. Teď je třeba se zamyslet, jak budeme dále pokračovat ve společném dialogu. Možná, že dialog je i příliš silné slovo. Řekněme, v pomoci demokratické společnosti v Bělorusku. Já bych chtěla podpořit to, že zasedání východního partnerství, ať už by to bylo v podobě nějakého summitu či bilančního zasedání, a vzhledem k záležitostem na jihu Evropy, migrační krizi. Myslím si, že toto vše e, zastínuje teď problematiku východního partnerství a přitom to je pro Evropu velice důležité a v roce 2017 bude jistě takové zasedání potřeba. Děkuji. Pane komisaři, vy jste vy máte na starosti prostor, který je rozsáhlejší než eh, sama Evropa a já mám neustále problém s tím, že nám chybějí analýzy toho, co v tomto rozsáhlém prostoru probíhá. Nabývám dojmu, že improvizujeme při politickém rozhodování vůči jednotlivým zemím vždy individuálně případ od případu. Že chybí základní společný přístup k zemím východního partnerství. My bychom se měli soustředit na určité základní věci, které se týkají rozvoje demokracie, demokratických institucí a nástrojů. Myslím si, že nám také chybějí dobré analýzy. A pokud chceme v této oblasti, v tomto regionu sehrát nějakou roli, tak si musíme provést spolehlivou analýzu toho, co můžeme v příští době v těchto zemích očekávat. A teď konkrétní otázka. Vy jste jedním z nemnoha politiků, i náš pan předseda byl také v Turecku, a kteří tedy mm, v Turecku byli, ale ty kontakty nejsou dostatečné, my přesně nechápeme, v čem spočíval převrat, e, co to je ten fenomén Gilen, co to pro nás znamená v tuto chvíli. A to zejména Vzhledem k tomu, že eh, gilenisty teď Erdogan pronásleduje úplně všude, po zemi se pátrá po skrytých gilenistech, vyvíjí se také tlaky na naše vlády, takže já si myslím, že bychom měli udělat více pro to, abychom Turecku porozuměli a abychom pochopili, co vlastně Turecko od Evropské unie očekává. Děkuji vám. A děkuji za vaši velkorysost, pane předsedo. Bez mikrofonu. Já jsem bohužel, pane předsedo, neslyšel, co jste říkal. Pane komisaři, já bych eh, se chtěl eh, vrátit k Turecku. Vy jste řekl, že všichni odsoudili tento puč. Já si myslím, že zde ale musíme přiznat, že co se týče solidarity, která byla vyjádřena Turecku proti puči, takže nestačila tato solidarita, protože Eh, co se týče eh, politiků eh, v Evropě, tak jenom britský minister zahraničí vyjádřil solidaritu. Zde si myslím, že jsme učinili chybu a musíme to přiznat. Já jsem rád, že jste tam byl, jak jste řekl, ale já si myslím, že nemůžeme tuto věc brát na lehkou váhu. Eh, myslím, že jste se o tom eh, nezmínil. Jaký máte názor na DPH, na, na stranu, pardon, HDP, eh, tedy opoziční strana, ta, která nebyla pozvána vládou ke společným aktivitám a jak nahlížíte na tu další eskalaci. A potom jste hovořil také o Eh, rozšíření eh, celoevropské sítě na evropské sousedy. Eh, souvisí to také s AKI, třeba co se týče veřejných soutěží, tedy v případě těchto rozšířených projektů? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eh, děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Vy jste eh, v minulém týdnu byl eh, velmi aktivní, také jste se zúčastnil zasedání kabinetu a já bych se vás chtěl zeptat, Eh, premiér eh, Srbska pohovořil o programu eh, vlády, především pokud je o realizaci programu v případě kapitol 23 a 24 a jak si můžeme dále představit vztahy mezi Chorvatskem a Srbskem po 11 kdy budou volby, protože tady došlo ke Mm, spirále rétoriky a nyní se nacházíme eh, eh, v situaci, kdy nebude tedy dále ta volební kampaň a doufám, že se tedy eh, nebudou řečníci zaměřovat na ty nacionalistické nálady. Děkuji vám. Pane komisaři, já bych se chtěla zeptat na Turecko a potom ještě na Balkán. Otázka Eh, co se stane eh, na radě, jak se bude dále pokračovat eh, s Tureckem. V Rakousku je široká debata, spolková vláda řekla úplně přerušit. Vy jste ten, který se zúčastnil té otevřené kapitoly. Podílíte se na tom z hlediska komise, jak to bude vypadat s tím nadcházejícím summitem a potom já si myslím, že úplně přerušit jednání by nebylo rozumné, protože e, nyní také nevíme, kdo v současné situaci bude moci vést rozhovory. Potom, co se týče e, Turecka, e, setkává se tam, tam s lidmi z HDP, tedy s osobami, které už eh, třeba jejich práce byla ohrožena, ale třeba nejsou ve vězení. Setkali jste se i s těmito lidmi. Potom eh, Balkán, ne Kosovo tentokrát, ale Albánie. Albánie, velké energetické eh, projekty, Viosa, vodní elektrárny, ta největší řeka. Jak komise na to nahlíží? E, v případě tedy toho, co se e, nečiní podle těch evropských kritérií a e, jak by se to tedy mohlo dodržovat podle evropských kritérií. A potom poslední dotaz. Bosna, Srbská republika 25. září po řádá referendum, tedy bylo to po vyhlášení nezávislosti Karadžičem, to výročí, takže tam jaké, jaké jsou vaše očekávání, vaše uh, otázka ohledně toho, jak nalížíte, aby se neposílily další nacionalistické snahy. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, já bych se ještě připojil k otázce od pana McAllistera. My všichni s obavami sledujeme bilaterální politické vztahy mezi Chorvatskem a Srbskem a ty nejsou úplně mírové, konstruktivní a pozitivní, kdybych to měl vyjádřit mírně. Vy jste ocenil postoj Srbska, který je pro Srbsko takový, že nereagovat je pro ně nejlepší. Spekuluje se o nové vládě, po volbách doufnější. Já bych zase tak optimistický nebyl. Můžete se tedy velice stručně v této věci vyjádřit. Příspěvek mimo mikrofon. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já mám kratičký dotaz. Eh, v Egyptě otázka lidských eh, práv eh, je doposud katastrofální. Eh, mohu uvést dva příklady, třeba popravy v případě těch zločinů, které nemohly být spáchány, protože lidé byli ve vězení a dále. Eh, další otázka. Ta situace je v Egyptě pořád stejná, protože já nemám žádné nové zprávy. Druhá otázka. Jak reaguje, na, jak reaguje komise v tomto případě? Äh, eh, děkuji vám. Ještě jednou k otázce Turecka. Eh, to, co jsme neviděli eh, v tomto měřítku a co se týče četných eh, rozhovorů s partnery v Turecku a co jsem zaznamenal, je, mm, tedy otázka té velmi citlivé oblasti, tedy justiční aparát, bezpečnostní aparát a otázka vzdělání. Určitě máte na to svůj názor. Ten problém těch eh, rozhovorů s různými zástupci je, že to povede k obrovské emocionalitě, protože někteří Eh, z těch eh, nejsou třeba eh, osobně těchto událostí, ale někteří byli třeba v ohrožení života. Takže ty jejich reakce během rozhovorů jsou takové, já si myslím, že určitě všichni souhlasíme v tom, že je velice obtížné posoudit, co je ještě potřebná reakce na e, takovýto puč a co je opatření, která jsou e, zneužita, aby se sledovaly jiné cíle. Je e, velice obtížné toto posoudit. To za prvé. Za druhé, Co se týče zprávy k vízové liberalizaci, tak tam nemáme žádné datum, protože to eh, závisí na tom, kdy to eh, dodá Turecko, takže tady nemohu stanovit žádné prognózy. Eh, takže toto bylo potvrzeno na G20 my jsme to potvrdili, ale bylo akceptováno, že je potřeba ze strany Turecka nalézt řešení. A v této souvislosti Rada Evropy může posloužit tím, že se zasadí v této otázce, aby nedošlo k žádnému nedorozumění. Ze strany komise jsme nedelegovali tuto otázku na Radu Evropy, to nejde, ale my jako v mnoha jiných příležitostech využíváme zkušenosti a expertízy Rady Evropy. Ale nakonec to uh, politické posouzení vydáme my. Eh, potom, co zde řekli někteří kolegové, dobře, my eh, při návštěvách Eh, jsme se setkali se zástupci občanské eh, společnosti. Eh, my jsme tam byli několik dní, paní Mogherini a já jsme se setkali s několika politickými stranami, tedy s těmi čtyřmi. Tedy národní konzervativci, NHP, CHP a HDP. A potom také AKP. Takže tam na tom jsme se dohodli, aby to dobře probíhalo. Já jsem vždy byl toho názoru, že partneři pro rozhovory v Turecku a že HDP, potom je otázka poslední té kurdské pozice a proto pokud jde o HDP, tak je důležité, že HDP se distancovalo jasně od PKK a že odmítli jasně jakýkoliv druh násilí. Upřímně řečeno, mm, toto bylo jasně odmítnuto. Pokud jde o HDP a násilí proti civilistům, ale to není uh, samozřejmě odmítnutí násilí celkové, tedy to, co my bychom si představovali. Co já jsem očekával, nebylo splněno, bylo toho příliš málo a to se muselo jasně skonstatovat. Ale každopádně HDP já vnímám jako ten eh, první krok pro řešení politické, ale jak říkám, ze strany HDP eh, musí padnout ta jasná prohlášení, aby nedošlo k žádným nedorozuměním. Pokud jde o celkovou otázku víz, Tady se jedná o ten souhlas s Ukrajinou a s Gruzií a potom otázka Kosovo a Turecko. Ze strany komise mohu poukázat na to, že máme objektivní metodiku, že máme kritéria, která jsme stanovili společně s partnery a za souhlasu rady a pokud tato kritéria budou splněna, tak potom se e, také jedná o věc důležitou pro naši důvěryhodnost. Protože z naší strany bude zajištěna vízová liberalizace, protože Evropská unie je soft power a mm, samozřejmě ta naše moc, ta naše síla je v důvěryhodnosti a to, že respektujeme pravidla. A k tomu patří, že musíme respektovat naše vlastní pravidla. A když jsme společně stanovili tato pravidla, tak eh, je pod, se očekává, že budou tato pravidla respektována. Ze známých politických důvodů jsme dostali toto téma na stůl. Eh, rozšíření té eh, safeguard klauzule Já vím, že tady je k tomu toto stanovisko. Existuje institucionální debata mezi radou a parlamentem, jestli se má jednat o eh, akt přenesné pravomoci nebo prováděcí. Já bych zde chtěl apelovat na to, aby toto bylo vyřešeno co nejrychleji, protože politicky eh, řešení politicky závisí na tom, že ty dotčené země, ty, eh, tedy že budou moci zaručit tuto vízovou liberalizaci. Takže tady nejedná se pouze o ten obsah, ale jedná se o institucionální debatu a proto je zde důležité zmínit otázku Ukrajiny a eh, Gruzie je důležité, aby vyslali předmětné politické signály a my, abychom vyslali signál, že se držíme pravidel. Eh, Bělorusko, já rovněž nejsem eh, spokojen s vývojem dosavadním. Co se mého očekávání týče, tak je na čase, aby ze strany Běloruska eh, byly učiněny určité kroky, které by ukázaly, že ta naše dobrá vůle z naší strany, že také otázka Evropské investiční banky a že ze strany Evropy to bude mít dopady. Potom bych zde chtěl uh, pohovořit, že my musíme improvizovat, protože my musíme reagovat na vývoj Eh, který nemůžeme vždy předvídat. Co se týče mého očekávání, tak existuje generální, taková obecná linie a ta znamená stabilizace, stabiliz, stabilita v našem sousedství. Ale v aplikování metod potřebuje určitou flexibilitu a improvizovat. Ale cíl je stabilizace. A já mohu stabilizovat na základě našich možností, tedy pokud je hospodářský vývoj, pomoci hospodářskému vývoji, protože když pomohu, pomůžu li hospodářskému vývoji, tak také pomůžu mm, právnímu státu. Jedná se o také občanskou společnost a e, je taková tendence přinechat finanční pomoc e, zahraničním organizacím. A uspoře- zorganizovat to velmi komplikovaně. To je věc, o které hovoříme eh, při našich rozhovorech. Také se tady eh, hovořilo o Egyptě a je to důležité téma. Eh, tady vám mohu k této zemi říci, že během rozhovorů s tureckými vizaví tak otázka právního státu a otázka lidských práv je důležitou eh, součástí našich diskuzí, když hovoříme o prioritách partnerství, protože chceme, aby byly zahrnuty. A stručně západní Balkán. Bohužel z mého pohledu, pokud jde o Srbsko, tak budou uh, prezidentské volby. A já bohužel musím říci, že retorika potenciálních kandidátů je všechno jiné než eh, retorika usměřovací povahy. Některým se eh, podařilo ty provokace z Chorvatska v souvislosti s volbami, aby tedy se nám podařilo, aby na to Srbsko nereagovalo stejným způsobem. Ta situace je obtížná, ale aby to zase, aby tedy to nefungovalo opačně eh, v Srbsku. Já jsem optimistou, ale omezeně. Musíme udělat všechno proto, a já jsem navrhl, aby během eh, kvartálu jsme měli setkání šéfů vlád ze západního Balkánu a kam bychom pozvali eh, i chorvatského premiéra a kde bychom také hovořili o eh, narůstajícím populismu a nacionalismu v regionu, protože tyto otázky je potřeba projednat na nejvyšší úrovni. Zde budeme muset komplexně diskutovat, jak se do toho můžeme eh, zapojit eh, za našich možností a je důležité o tom opravdu obšírně diskutovat. Potom Bosna. Já jsem hovořil s Vučičem, když se podíváte na poslední prohlášení eh, z víkendu, já doufám, že dojde k eh, prohlášení eh, ústavního soudu Bosny a Hercegoviny, takže tam nedojde tedy k opravě rozsudku, ale že Srbská republika bude mít možnost neuspořádat referendum. E, proto já doufám, že existuje dobrá perspektiva. Potom, co se týče Albánie, nic konkrétně k tomu nemůžu říci, ale na mojí iniciativě pracujeme e, na mm, Eh, plánu obnovitelných eh, energií na Balkáně, protože si myslím, že třeba vodní eh, energie z vody není úplně využitá v Albánii. Potom jsou to otázky klimatu, má to politickou perspektivu také komisař pro energetiku řekl, že eh, západní Balkán by mohl být nezávislý z hlediska energetiky, kdyby využil svoje vodní elektrárny. Proto zde musíme zmínit eh, politickou dimenzi a nesmíme to ztratit ze zřetele. Budeme mít eh, různé možnosti ještě o tomto diskutovat A e, já tedy nechci dále pokračovat, že jsem poslední překážkou pro večeři. A ještě uh, Libie, to bylo ode mě velké fopa. Celkově vzato je možné konstatovat, že ta sklenice je buď z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Počet uprchlíků v západním moří Eh, sice nesnížil ani také nezvýšil porovnání s rokem předtím. To je polo uspokojivý výsledek, protože tady panovaly obavy, že po uzavření té balkánské trasy dojde k přesunu té trasy do západního středomoří, ale to zatím se nestalo. Co nám ještě pořád v Libii chybí, mezi jinými věcmi, jsou eh, spolehliví partneři pro dialog, se kterými bychom mohli řešit otázku uprchlíků. Ale podobné rozhovory vedeme také s Egyptem, ale chci varovat předtím, eh, aby si někdo eh, naivně nemyslel, že tím že těmi penězmi můžeme všechno sanovat. Peníze vyřeší jenom částečně tuto situaci. Se vším bohatstvím Evropy se nemůžeme eh, vykoupit tu všechnu bídu světa. Musíme spolupracovat, musíme se podívat na příčiny těch problémů a to také nepůjde přes noc. A ta iniciativa určitou variantu toho Junckerova fondu eh, mít také v mezinárodním měřítku, například pro Afriku a tam se zasadit o podporu nebo o to, aby tam bylo udržitelné hospodářství a tím zmírnit ten migrační tlak, to vlastně je podle mě jediná schůdná cesta, protože dlouhodobě nebudeme penězi moci lidi od Eh, demotivovat od toho, aby eh, odcházeli, protože my musíme vytvořit situaci, která je doma udrží. To je těžký úkol, a to zejména vzhledem k demografickým eh, změnám v Africe, ale i tak se o to budeme muset pokusit. Ale k tomu také potřebujeme mít tu politickou stabilitu na Severní Africe a na tom také musíme pracovat. Děkuji mnohokrát, pane komisaře. Eh, šlo tady také o to referendum v Republice Srbské. Možná, že eh, o tuto otázku eh, bychom se také zajímat, ale nejlepší bylo, kdyby se to vůbec nekonalo. V každém případě vám chci poděkovat za vaše informace. A chci ještě poznamenat, že příští čtvrtek eh, máme schůzi už 8 hodin. Ano, pane Galery, je to pravda? bohužel. A já se těším, že vás všechny znovu uvidím u snídaně. Můžeme to udělat tak. Jednou byl jeden předseda amerického zemědělského výbore, Titila Garsai, ten měl asi 1,50 m a ten vždycky zařídil snídani. Vždycky tam byla Bloody Mary steak Eh, osm chodů na snídani, ale potom eh, to zakázali. Ale tak by bylo dobře se nějakou snídaně dát. V každém případě ještě jednou děkuji a loučím se.